Okay. Thank you. Dámy a pánové, děkuji vám všem za to, že jste mezi nás dneska přišli. Je to mimořádné setkání našeho výboru, takže přijetí programu. Souhlasíme s tím všichni výborně. A v podstatě dvě krátká prohlášení předsedající. Je to jedna lhůta, nová lhůta pro návrh zprávy o programu Evropské unie pro podporu specifických aktivit v oblasti finančního vykazování a auditní období 2014-2020. Pan Stolejčan, který je naším zpravodajem, navrhuje odložení lhůty pro předkládání návrhu, čili nový deadline je 10. 6 v poledne a samozřejmě, že aktualizovaný program vám rovněž rozešleme. Rovněž očekáváme ještě pana Asmusena, který mezi nás přijde za chvílečku. Ovšem možná bychom mohli začít prezentací pana komisaře, tak abychom nestráceli čas a já doufám, skutečně doufám, že když se dostaneme k otázkám, takže již eh, pan Rasmussen dorazí. Za chvíličku budeme mít aktuální informace. Vítám pana komisaře a samozřejmě i pana Asmusena, i když tady zatím není. V našem výboru je to první setkání s trojkou, nebo alespoň řekněme s dvěma třetinami trojky, tak jak je to předpokládáno i v balíčku, i když my vlastně trošku předbíháme, pokud jde o implementaci tohoto balíčku. Dneska bychom si rádi něco řekli ke Kypru, další setkání trojky se budou týkat specifických, možná specifických zemí, nebo možná budou spíše obecnějšího charakteru. My chceme pokračovat v těchto setkáních, tak abychom se snažili trošku objasnit všechny ty procesy, metodologie obecně, tak aby naši občané měli trošku lepší přehled o tom, jak dochází k rozhodování na naší úrovni. Jsem velice ráda, že ty otázky, které jsem vyhlásila i včera. Pan Disselblum byl mezi námi. Rozeslali jsme tyto otázky pro všechny účastníky slyšení, že ECB, Evropská centrální banka i komise je již již na ně odpověděla včera večer. Máme odpovědi na tyto otázky již k dispozici od včerejška od, od večera, takže se k tomu nemusím vracet. Jsou zde zajímavé informace. Já samozřejmě ještě čekám trošku na další informace, pokud jde o obecné zveřejnění. Ovšem naši poslanci, naši členové již by měli mít uh, k dispozici tyto odpovědi. Je to společná odpověď komise i Evropské centrální banky samozřejmě, že je tam například i ta likviditní emergentní asistence. To je záležitost, mm, která se týká odpovědných institucí. Pokud tam bude jenom jedna instituce, která je konkrétně odpovědná, tak ta připravila odpověď, jinak se jedná o společné odpovědi. Ráda bych poděkovala, protože to odpovědělo alespoň na některé z našich dotazů. Omlouvám se. Okay. We, we thought you'd get here by the... My jsme předpokládali, že do té době, než dokončím prohlášení předsedající k nám ještě dorazíte, takže se těšíme. Vítáme vás v našem výboru. Vy jste součástí trojky a zúčastňujete se teda i tohoto našeho setkání, pokud jde o problematiku Kypru. A nyní dovolte, dávám slovo o Renovi, potom poprosím pana Smusena a poté budou následovat otázky a odpovědi, budou to takové pětiminutové bloky, to takový nový formát. Vždycky tam budou dva lidi, kteří položí otázky. Pokud položíte tři otázky a využijete půl minuty, tak prostě tak toto nefunguje. Měla by odpověď přijít eh, ze strany člověka, který je řekněme, nejpovolanějším. Ovšem otázka a odpověď by měla proběhnout v těch pěti minutách. Pokud z toho zabere 4,5 minuty, budete mít pouze 30 vteřin na odpověď. A jelikož chceme, aby všichni měli stejné možnosti a ti, kteří je budou dodržovat, prostě by neměli na tom být byti, tak nedovolím, abyste moc přetahovali čas, který máte k dispozici. Čili nyní dávám slovo panu komisaři. Prosím, děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, rád bych poděkovala za tuto příležitost hovořit o ekonomickém programu, o podporném programu pro Kypr. Jistě eh, ty písemné odpovědi na vaše otázky jsme již zaslali, můžete se na ně podívat. Poté, co jsme se dohodli na programu pro Kypr v březnu, první částka se očekává někde v polovině, vyplacení první částky v polovině května, čili za několik dní. To by mělo umožnit Kypru vyhnout se chaotickému bankrotu, ke kterému by došlo a který by měl dramatický dopad pro kyperský lid. Klíčová otázka v současné době zní, proč se Kypr odstl v takové opravdu velice závažné finanční situaci, ve které musel požádat o tento podpůrný program, proč trvalo devět měsíců od okamžiku požadavku až do dohody na tomto programu a které jsou klíčové prvky tohoto podporného programu pro Kypr. Základní záležitost je to, že problematika Kypru v podstatě eh, byla po několik let, eh, v souč- v, na počátku eh, byl obrovský bankovní sektor, který lákal zahraniční vklady za výborných podmínek a dále celá situace byla velice zhoršená i špatnými manažerskými praktikami, nedostatečným dohledem ze strany těch eh, mm, bankovního dohledu a to znamená, že ty největší banky se vystavěly obrovským způsobem riziku. Komise varovala Kypr ohledně těchto akumulovaných problémů již na samotném počátku byla zde různá varování, poradenství, tak aby se řešila problematika bankovního sektoru a ekonomické fiskální nesrovnalosti. To všechno bylo součástí našich doporučení v rámci prvního evropského eh, semestru v červnu 2011. Poté v listopadu 2011 došlo k následující záležitosti. Oznámili jsme kyperským úřadům to, že finanční asistenční program je něčím, čemu se nemůžeme vyhnout, pokud eh, ty přetrvávající ekonomické problémy nebudou okamžitě řešeny. No a Kypr poté požádal o finanční asistenci, ovšem pouze v červnu 2012 lonského roku. Ano, je samozřejmě smutné, že trvalo, že Kypru trvalo více než půl roku akceptovat závažnost celé situace a neudržitelnost jeho obchodního business modelu. A samozřejmě, že je rovněž smutné, že trvalo Kypru dalších devět měsíců, než dosáhlo dohody s euroskupinou. A nyní, jestli dovolíte, rád bych připomněl roli eh, komise v rámci ESM program, program, programu, který je založen na mezivládní dohodě. Komise by se měla vystupovat za strany eurozóny, i když vyjednává například memorandum o porozumění jakožto člen trojky. Cílem komise v tomto ohledu, v celém tomto procesu, v přípravě a i dohodě na tomto podpůrném programu pro kyp. Kypr eh, byly tři hlavní zájmy, tři hlavní cíle, jednak pomoci Kypru, aby se dostala na cestu udržitelného růstu, dále zachovat finanční stabilitu Kypru a zároveň celé Evropy. A třetím naším cílem je chránit integritu eura a jednotného trhu. Komise skutečně tvrdě pracovala na takovém postupném přizpůsobení evropského bankovního, eh, kyperského bankovního systému a reálné ekonomiky a snažila se zajistit udržitelnost zadlužení a zároveň adekvátní financování. Ovšem určitá nerozhodnost, určitá spoždění, prodlevy a zároveň obrovské finanční omezení ehm, velikým způsobem limitovaly možnosti, které před námi stojí. Členské státy eurozóny jsou ochotny poskytnout asi 10 miliard eur a očekávalo se, že Kypr bude mobilizovat značné vnitřní zdroje, tak aby pokryl stávající finanční potřeby prostřednictvím různých fiskálních opatření a tím, že bude sdílet toto zatížení i s věřiteli bankovního sektoru. Do no, vlastně v březnu se celá situace zhoršila takovým způsobem do takové míry, že ten scénář postupného ekonomického přizpůsobení to, co jsme upřednostňovali, prostě již nebylo mezi možnostmi, které ležely na stole. Především stav místních bank se každým dnem zhoršoval velice rapidně a velice rychle bylo jasné, že druhá největší banka Lajky musela být zachráněna okamžitě. Bylo zde veliké riziko okamžitého kompletního selhání celého bankovního systému, což by mělo samozřejmě dopad na ztrátu vkladů a úspor a vedlo k chaotickému bankrotu. To znamená, že jste museli opravdu jednat, protože to hrozilo okamžitě. To by byla katastrofa pro Kypr důležité i pro kyperský lid samozřejmě. Jedním z kritických kroků, které jsme přijali v tom okamžiku, byl tzv. ring fencing eh, řeckých operací v kyperských bankách. Eh, partneři Trojky podpořili tento krok úspěšné. Úspěšná implementace tohoto kroku byla zásadní pro zajištění důvěry a finanční stability v celé Evropě. A nyní se zaměřujeme na realizaci tohoto programu finanční pomoci, která by, který by měl pomoci Kypru upravit tyto uh, excesivní ekonomické nerovnováhy. Klíčovým prvkem tohoto reformního programu je eh, pomoci restrukturalizovat bankovní sektor tak, abychom zajistili zdravé veřejné finance a zároveň vytvořili podmínky pro Eh, nastartování cesty k růstu a tvorbě pracovních míst. Tento program by měl vést k malým, ale zároveň takovým pevnějším, odolnějším, transparentnějším formám makovního sektoru. Dojde zároveň k reformě právního rámce, boji proti praní špinavým penězům. Efektivní implementace tohoto programu by měla být součástí celého programu a nezbytnou podmínkou pro financování ze strany nástroje ESM. E Komise je na straně kyperského lidu, snaží se pomoci kyperskému lidu v tomto velice těžkém období a vybudovat opětovně jejich ekonomiku, pomůžeme i technickým způsobem, poskytneme podpornou skupinu a zároveň doufám, že nám i vy pomůžete v mobilizaci zdrojů, které potřebujeme pro Kypr co možná nejrychleji a co možná nejefektivnějším způsobem. Vážená paní předsedající, vážení poslanci poslankyně Evropského parlamentu, na závěr mého vystoupení bych navrhl následující čtyři ponaučení, které si z toho můžeme vzít, alespoň teda řekněme přinejmenším čtyři. Vklady musí být eh, zajištěny na tom se shodneme. Euroskupina i Kypr v tomto ohledu dělali velice rychlá opravná nápravná opatření a zdůraznili to, že tyto vklady skutečně jsou zajištěny a že tyto vklady jsou bezpečné v Evropě. Druhá záležitost potřebujeme bankovní unii se všemi relevantními prvky této unie například jednotný mechanismus dohledu, jakože jednotný mechanismus záchrany bankovního sektoru, tak abychom zabránili um, vzniku podobnému typu neudržitelného bankovního sektoru, tak jak jsme to viděli na Kypru, což by mělo obrovské negativní eh, dopady na jejich ekonomiku a zároveň by to mělo dopady na finanční stabilitu celé Evropy. Třetí záležitost. Jakmile je jasné, že země, která potřebuje takovou finanční asistenci či pomoc, eh, je zásadní, abychom kroky potřebné kroky udělali okamžitě, jakmile si uvědomíme tuto situaci, protože jedno, možná, eh, možná prodlení mohou být velice negativní dopa na finanční stabilitu. A čtvrtá záležitost, strukturální problémy našeho rozhodovacího procesu, když poskytujeme finanční pomoc v eurozóně. To je další záležitost, kterou si musíme uvědomit a samozřejmě eh, v širším měřítku to platí pro celou Evropskou unii. To znamená, dokončení monetární, ekonomické unie a dále je to mezivládní uspořádání, které bychom měli začlenit do komunitního rámce. Potřebujeme se zabývat i odpovědností na straně jednotlivých hráčů. Chceme zapojit Evropský parlament a zároveň externí reprezentaci eurozóny tak abychom posílili toto zastoupení, tak abychom hovořili jedním hlasem, abychom byli jednotní především s ohledem na G20 a Mezinárodní měnový fond, tam, kde globální eh, se na globální eh, zpráva a řízení je velice důležitá s ohledem na globální ekonomiku. Vážená paní předsedající, úplně na závěr taková napůl osobní poznámka. Já jsem opravdu posledních pět let velice tvrdě pracovala jakožto komisař pro rozšíření Evropské unie, tak abych um, podpořil re, um, reunifikaci Kyperského ostrova. Ano, došlo zde velkému pokroku v této oblasti, ovšem rád bych připomněl to, že spojení tohoto ostrova by mohlo mít eh, pozitivní dopad eh, nejenom pro ekonomický, ale i sociální rozvoj celého ostrova. A myslím si, že nastal čas, abychom revitalizovali, oživili tento proces, který by mohl vést ke znovu zjednocení Kyperského ostrova. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A ti, kdo jsou tady, pochopitelně si pamatují vaši práci během předchozí komise. A nyní dáme slovo zástupci ECB. Vítáme vás tady. Děkuji, děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát za pozvání na tuto výměnu názorů o finanční pomoci Kypru. Myslím, že jsme toto již jednou tady měli v případě Řecka Nyní je to ale zakotveno na trošku silnějším právním základě z vaší strany v souvislosti s Tupekem. Co se týče těch rozhodnutí a celý ten proces, jak probíhal, hodně se o tom debatovalo, byly tady určité kontroverze, jsem si toho vědom, stejně taky v této sněmovně. Tudíž já jsem velice rád, že mám tuto příležitost přednést zde názory ECB a zúčastnit se veřejného slyšení k této věci. Nejprve bych rád využil tuto příležitost a poděkoval partnerům Trojky za mimořádně dobrou spolupráci a zejména bych chtěl poděkovat Oli Rénovi a jeho týmu za všechnu to práci, kterou jsme společně odvedli v té náročné situaci. Já myslím, že ještě předtím, než si probereme ty hlavní prvky programu pomoci, je důležité snažit se pochopit, jak vůbec se Kypr do tak obtížné situace dostal proč bylo vůbec možné, že došlo k vytvoření tak velikých nerovnovách? A z jakého důvodu byly ty problémy a výzvy, jimž musel celý Kypr, tak výjimečné? Já toto považuji za zásadní otázky a doufám, že dnes se nad nimi také zamyslíme. V návaznosti na to, co říkal pan komisař, ní bych chtěl pohořit o bankovním sektoru. E, po roce 2000 se kyperská ekonomika vyvinula do e, poměrně nevyváženého podnikatelského modelu, přičemž velká váha byla kladena na finanční sektor. Země se snažila stát vedoucím představitelem poskytování mezinárodních bankovních služeb a snažila se přitáhnout velké množství zahraničních vkladů. Došlo k výraznému nárůstu jejich rozváh a to jak z toho národního pohledu, tak zahraničního pohledu. Bankovní sektor představoval více než 700 HDP. A co se týče zaměstnanosti, tak každé třetí pracovní místo bylo spojeno právě s finančním sektorem, či sektorem poskytování odborných služeb. Aktivní využití příslušných politických nástrojů mělo a mohlo a mělo nějakým způsobem řešit tento neudržitelný vývoj. Ale uh, E, obezřetnostní dohled byl příliš slabý a nezabránil vytvoření této nerovnováhy ve finančním sektoru. E, aktiva rostla rychleji než vklady a tudíž banky začaly být stále více zranitelné. Banky se snažily přitáhnout více a více vkladů tím, že nabízely velmi vysoké sazby. Ty byly přibližně o 2% vyšší než v ostatních částech eurozóny. Nárůst oblasti domácích úvěrů a nerozumné úvěrové praktiky vedly k velkému boomu v oblasti nemovitostí. Následně ale tato bublina praskla a došlo k velkému nárůstu nesplácených úvěrů. Dále kyperské banky utrpěly veliké ztráty rovněž v důsledku e, restrukturalizace řeckého dluhu. To mělo velmi negativní dopady na jejich rozvahy. Ovšem, tato nešťastná povaha ekonomického modelu se netýkala jenom bankovního sektoru. Zároveň tam došlo k určitým externím i interním problémům, které se vytvořily v následujících oblastech jednak deficity běžných účtů, jednak výrazná ztráta konkurenceschopnosti, rostoucí fiskální deficit a státní dluh. V důsledku tohoto všeho se Kypr dostal do velmi slabé pozice a nebyl schopen řešit problémy svého bankovního sektoru. Tady tyto problémy začaly být naprosto kritické, zejména s ohledem na malou velikost kyperské ekonomiky. Dvě největší banky, které představují polovinu celého domácího bankovního sektoru, měly kapitálové potřeby přibližně ve výši 8 miliard euro. A to je již 44 kyperského HDP. Toto jsou čísla, která byla odhalena v rámci e, zkoumání due diligence v únoru 2013. Byly tedy odhaleny tyto obrovské potřeby rekapitalizace. Eh, v důsledku toho by ovšem dluh vrostl až na 145 HDP. To by výrazně kriticky eh, ohrozilo udržitelnost veřejného dluhu. Tudíž došlo k tomu, že důvěryhodnost bankovního sektoru velice poklesla. V důsledku všech těchto faktorů se situace na Kypru vyvinula takto a začala být velice problematická a skutečně mimořádná. Bylo tedy nutné eh, vzít v potaz veškeré tyto aspekty. A tuto situaci musíme mít na paměti, když se díváme na to, jak byl komponován program EU a MMF. Eh, Vyjednávání týkající se memoranda o porozumění vycházela ze tří cílů. Za prvé snížit riziko finančního sektoru, za druhé zachovat udržitelnost dluhu a za třetí obnovit podmínky nezbytné pro udržitelný a vyvážený růst. Propojení těchto tří cílů ovšem je minimálně výzvou, abychom tak řekli. Nejenom bylo nutné, aby ten program nastavil rovnováhu mezi krátkodobou finanční stabilitou a dlouhodobými ohledy na udržitelný dluh, ale zároveň bylo nutné tuto pomoc připravovat v politickém kontextu, který vyžaduje jednomyslné rozhodnutí v rámci euroskupiny a orgánů ESM. S ohledem na tyto mimořádné ekonomické a politické okolnosti se vyjednávání o tomto programu pomoci táhla příliš dlouho a situace bankovního sektoru začala být kritická. V důsledku toho ECE e byla nucena konat a byla nucena poskytnout pomoc ELA, e, krizová likviditní pomoc Národní centrální bance, která se snažila vyřešit problémy s likviditou. Ovšem bez projektu důvěryhodné rekapitalizace dvě největší a nejslabší kyperské banky nebylo možné nadále považovat za solventní. Navíc poskytnutí pomoci ELA těmto bankám by nebylo v souladu s pravidly eurosystému a ani s ustanoveními evropských smluv. Tudíž 21. března se ECB rozhodla, že pomoc, krizová pomoc ELA bude pokračovat jen a pouze za předpokladu, že bude připraven takový program, který zajistí solventnost dotčených bank. Následně se Euroskupina dohodla 20. Eh, ba, respektive eh, Euroskupina připravila dohodu 25. března a následně ECB neměla již námitky proti poskytnutí ELA centrální bance Kypru. Takže ECB jednala v souladu se svými stanovami. Nic více, nic méně. Konečně došlo k odsouhlasení programu EUMMF, který odráží tři cíle, které jsem již zmínil. Zejména bylo rozhodnuto, že je potřeba pokrýt kapitálové potřeby dvou největších bank výhradně prostřednictvím vlastních příspěvků nepojištěných vkladatelů a e, držitelů jednotlivých dluhů. Tudíž věřitelé dvou bank se nedostali určitě do horší situace, než do které by se bývali byli dostali v případě likvidace, což rovněž byla alternativa na pořadu dne. Toto bylo nezbytné pro zajištění udržitelnosti veřejného dluhu. Rovněž bylo tímto zajištěny podmínky pro udržitelný a rovnová vyvážený růst. Navíc program EU MMF předpokládá výrazné a rychlé zeštíhlení domácího bankovního sektoru. Přibližně z 550% HDP by se to mělo dostat na začátku programu na nějakých 350% HDP. Toto je nezbytné pro snížení budoucích pasiv bank v oblasti státního dluhu. Rovněž program EU předpokládá plnou ochranu vkladů nižších než 100 000 euro, které nijak neutrpí touto strategií řešení problému. Navzdory těmto bezprecedentním krokům, které byly učiněny, zatím nedošlo ke stabilizaci bankovního sektoru. Opatření pro sdílení zátěže negativně ovlivnily důvěru vkladatelů a vyžádali si zavedení dočasných a přiměřených kontrol kapitálu a rovněž omezení výběru vkladů. Krátkodobá rizika jsou vysoká vzhledem k tomu, že se očekává, že hluboká recese si vyžádá ztráty eh, v bankovních rozvahách. Spoléhání největší banky na pomoc ELA je mimořádně vysoké, tudíž je potřeba učinit rázné kroky pro dokončení reformy finančního sektoru a pro obnovu důvěry v udržitelnost bankovního systému. A nyní se podívejme na to, jaká ponaučení si můžeme vzít z této zkušenosti, eh, z toho, k čemu došlo na Kypru. Já se domnívám, že já se domnívám, že kyperský případ nám jasně ukazuje, že ustavení bankovní unie je nezbytné co rybolov nejrychlejším způsobem, protože jedině takto budeme mož- moci zabránit negativnímu propojení mezi státními dluhy a bankovními systémy. Za prvé, ukázalo se, že urychlený vstup do a provádění jednotného mechanismu dohledu je naprosto nezbytné. Centralizace dohledu a stejně tak efektivní využívání makroobezřetnostních nástrojů by mělo zabránit a předcházet tomu, že bude docházet ke kumulaci finanční nerovnováhy v té úvodní fázi. Tímto by měl být zajištěn stabilnější a odolnější finanční sektor. Měl by takto být vytvořen finanční sektor, který přispěje k udržitelnému růstu. Za druhé, Ukázalo se, že naprosto nutně potřebujeme evropský rámec pro řešení krizí finančních institucí. Toto by mělo zahrnovat jasně vymezený soubor takzvaných pravidel ex ante pro záchrané balíčky, kapitálové polštáře pro problematická aktiva a preference vkladatelů. Co se týče tady těchto jednotlivých podmínek, tak nový rámec by měl do popředí postavit vkladatele. Ti by se měli dostat do popředí žebříčku věřitelů a mělo by být zajištěno, že úloha jaká bude úloha e- DGS při řešení problémů a zajištění udržitelnosti vkladů. Dále ukázalo se, že je naprosto nezbytné zřídit tzv. jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, SRM. Tento mechanismus SRM je základním pilířem bankovní unie a podle našeho názoru je nezbytným doplňkem jednotného mechanismu dohledu. Je potřeba silná autorita na centrální úrovni, která zajistí včasné a nestrané rozhodování a bude minimalizovat náklady takovéto, takovéhoto řešení krizí a problémů. Mechanismus, jednotný mechanismus řešení problémů, SRM, by měl mít k dispozici Evropský fond pro řešení problémů, který by měl být finančně neutrální. Já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost a spolu s panem komisařem zůstanu k dispozici pro vaše dotazy. Děkuji vám a teď přejdeme k první otázce Jean-Paul Gosse EPP. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pane místopředsedo komise, pane René, první otázka. Ano, já si opravdu velice vážím to, jak jste popsal celou situaci, ten způsob, jakým jste to popsal a že samozřejmě rovněž jste se z toho poučil, z této krize a zároveň ze všech těch ponaučení, to, jak jednala i Evropská Eh, banka centrální a tak dále. Ovšem já bych se zeptal následující věc. Zda komise skutečně má určité prostředky, tak aby i místní vláda udělala určitá rozhodnutí, konkrétní kroky, protože víme, že došlo k určité blokaci a že samozřejmě velice často záleží na tom, jak se na to dívají jednotlivé vlády a že jsou zde určitá omezení toho um, mezivládního postoje mezivládního postupu. Jedna záležitost, která se netýká až tak úplně Kypru, vážený pane místo předsedo, vy jste řekl, že v podstatě jsme to nedostatečně předvídali, nedostatečně odhadli všechny ty možné důsledky toho, jak to na Kypru vypadalo, v podstatě, že nějakým způsobem trošku zamlžili tu realistickou situaci a že došlo k určitým opuštěním potom. To znamená, že v podstatě bychom měli trošku se podívat i na ta rozhodnutí komise v určitých zemích, eh, konkrétních zemích, především pokud jde například o ty lhůty, které umožnily jednotlivým zemím, aby se dostali, aby napravili danou situaci, eh, řekněme pro finanční stabilitu a tak dále, aby tyto země mohly skutečně efektivním způsobem dostat cílům, které, které si komise stanovila. Ovšem pan předseda Barroso, některá jeho prohlášení, nebo například mm, to klima ve Francii, nebo realita v Evropě, to všechno vede k tomu, že v současné době, když prodlužujeme například tyto lhůty, znamená to, nebo hovoří se o tom, že pokud jde o ekonomickou stabilitu v Evropě, že tím vlastně měníme celý postup, celý pohled na tuto problematiku. Já v podstatě bych jenom chtěla, abyste se obrátil na jednotlivé zástupce, funkce v jednotlivých zemích. U nás ve Francii máme velice kompetentního člověka, který zastupuje komise, aby skutečně nás informovali přesně o tom, co se děje v dané zemi, jakým způsobem jsou tam prezentována rozhodnutí komise přímo na místě protože je velice důležité, aby nedošlo k určitým opožděním nebo určitým skluzům, které prostě mm, by mohly mít dopad nejenom na danou zemi, ale na celou eurozónu v průběhu několika let. Čili pokud skutečně, tak jak jste nám popsal všechna ta ponaučení, pokud skutečně to berete vážně, tak si myslím, že v takových výborech, jakým je právě náš výbor v Evropském parlamentu, skutečně můžete počítat s naší podporou. Uh, Takže to nebyla otázka. Chcete na to ale reagovat? Ano, já jsem tam zaznamenal eh, jednu nebo dvě otázky. Děkuji za váš komentář a feedback. Abych reagoval na vaši otázku, zda komise má zdroje a vůli ovlivnit členské, rozhodnutí členských států, co se týče té vůle, tedy ano, co se týče zdrojů, tak musím dát trošičku um, rezervovanější odpověď. Co se t- a to je pozadí eh, založení eh, stability a facility a mechanismus finanční stability. Jaké bylo kritické rozhodnutí v roce 2010? Komise navrhla vytvoření mm, mm, mechanismus evropské finanční stability na základě nového rozpočtu se, se společnými a nerozdílnými garancemi, které by platily v rámci společenství. V té nechvalně známé noci z 9. až 10. května v eh, ráno byla situace taková, že jsme měli SM, to znáte, to je komunitární nástroj 60 miliard euro a ESF, což je mezivládní eh, nástroj 400 40 miliard euro. Bohužel e SF nebyl dostatečně robustní, co se týče struktur a zdrojů, tak jak měl být. A euro zóna musela obnovit mechanismus finanční stability vytvořením stálého mm, stability. Takže jsme pracovali v tomto rámci, jak jsem řekl, v kontextu programu finanční komise. Komise vyjednává eh, jménem všech členských států. Děkuji. SNAD, paní Elisa Herrera. Děkuji. Otázka Kypru nás nutí vyvodit z toho určité závěry. Ten program, ten problém um, trval více než 18 měsíců. Měli jsme řadu nových rozhodnutí a návrhů o bankovní unii během té doby, ale moje otázka je, jak je možné, že ten proces trval tak dlouho? A pak tam bylo tolik nerozhodnosti, mm, kde bylo, které podkopalo, což podkopalo všechno, co jsme do té doby tvrdili oddělení státu a bank, ochrana vkladů nebo ne, nedostatečná ochrana e, vkladů, když e, vyše 100 tisíc euro, neschopnost e, zajistit, aby nejprve platili akcionáři a došlo k bankrotům bank. Druhá věc, na, otázka na Evropskou centrální banku, vy jste dali doporučení členským státům, anebo tedy jako ECB, anebo to byly dozorčí orgány a centrální banka na Kypru, protože banky byly u zdroje toho problému a my víme, že byly zátěžové testy, že byla i podpora likvidity poskytnutá Evropskou centrální bankou kyperským bankám. Mezitím mm, byla vytvořena Rada pro systémová rizika. Neměla tato rada ta rizika zjistit dříve, než jsme se dostali do této situace. Pana, vy, pane místopředsedo, máte za úkol chránit euro. Nemohl jste předpokládat to, že tam dojde k těm vzájemným nákazám už od toho prvního rozhodnutí? Jak to funguje v trojce? Já, to je druhá otázka, já plně souhlasím s tím, že trojku je třeba nahradit. Nikdo ne, není zodpovědný v té trojce. Ten program přizpůsobení znamená krátkodobou ztrátu příjmů v 15% pro zemi. Kdy tedy skončí tyto trojky? Už máme Tupac. Já souhlasím s tím, že musíme jít dál, musíme Eh, ustoupit od mezivládního systému a přejít na řádný evropský systém. Kdy tedy proběhne poslední trojka? Tak nejprve dám slovo ECB. Děkuji, paní Ferrera, za vaši otázku. Vy jste se ptala, proč trvalo tak dlouho, proč to trvalo tak dlouho a co dělala ECB v mezidobí. Já jsem řekl, že vzhledem k výjimčným ekonomickým politickým okolnostem na Kypru, ale i v rámci eurozóny, euro, v rámci Eurogroup, eh, ta jednání trvala příliš dlouho, se protáhla a mezidobí situace bankovního sektoru eh, začala být kritická. Bylo to tak, že kyperské orgány již požádali o finanční pomoc v červnu minulého roku. A jak víte, ten program byl eh, uzavřen v březnu letošního roku. Nebylo možné v mezidobí eh, dosáhnout dohody mezi trojkou a kyperskými orgány na úrovni úředníků, který by pak byl předán Eurogroup. Nebylo možné tedy eh, uzavřít to, takové to memorandum o porozumění, které by splnilo cíl skutečně omezit rizika finančního sektoru, zachovat udržitelnost dluhů a obnovit udržitelný růst. Prostě to nebylo možné, trvalo to příliš dlouho, to je bez, o tom není pochyb, ale Nebylo to z důvodu neschody, neschod v trojce. Bylo to prostě příliš obtížné eh, vypracovat balíček, který by plnil všechny relevantní cíle ve spolupráci s kyperskými orgány. Takže bylo příliš obtížné mm, dospět k memorandu pro porozumění pro Eurogroup. Já souhlasím s tím, že to trvalo příliš dlouho a že to zhoršilo situaci v bankovním sektoru mezidobí chci říci, že ECB nedala doporučení bankám, protože nejsme stále ještě orgánem dohledu, dozoru. Proto doporučujeme rychlé vytvoření jednotného mechanismu dohledu. protože takto alespoň ty dvě největší banky v zemi by byly v eh, předmětem tohoto jednotného dohledu. A to jasně ukazuje potřebu toho, aby existoval evropský do, bankovní dohled. Takže to byla centrální banka Kypru. Já plně chápu vaši otázku, kdy tedy skončí trojka. Oli to řekl na úvod správně když ISM SFM, se stane skutečnou institucí EU. Je to mezivládní instituce, která byla vytvořena, protože nebylo k dispozici nic jiného jako nástroj řešení krize. Muselo se to udělat rychle v rámci stávajících smluv. Já to nekritizuju. ESM je to užitečný nástroj, eh, dříve nám to chybělo, ale ta struktura je eh, výsledkem krizové situace a je třeba ji změnit. A poté jiné ostatní prvky této situace bude možné změnit. Já bych nedoporučoval měnit systém trojky teď uprostřed krize, i protože přes to, co občas slyšíte nebo čtete, tak podle mého názoru, a já jsem se účastnil všech těchto prací, um, trojka funguje dost dobře. Občas vidíte rozdíly mezi institucemi, um, srovnání s tím, co vidíte v rámci těch institucí. Je to normální, někdo, někteří se zaměřují na finanční stabilitu, jiní na obnovu růstu. To, toho jsme svědky i v rámci IMF takže bych neměnil trojku v, uprostřed krize, protože nemáme jinou alternativu, ale z dlouhodobého hlediska bych souhlasil s vámi, že bychom se měli vrátit k skutečně evropskému systému, kde by platila odpovědnost Evropského parlamentu a Evropská komise by byla v centru této činnosti. Oli, chcete k tomu něco dodat? protože na otázka, otázka ohledně trojky už byla zodpovězena. Já souhlasím s tím, co řekl Jörg. Možná bych měl reagovat na otázku paní Ferez, co se týče mm, toho, proč to trvalo tak dlouho. Jirk má pravdu, souviselo to s situací na Kypru a v eurozóně. Na Kypru a mám určité zkušenosti z krizového managementu v posledních letech. Takže to byla obvyklá situace země v nemožné, neřešitelné ekonomické situaci. Jednak tam byla určitá fáze jaksi odmítnání reality. A pak eh, odchod financí v případě Kypru tam byl úvěr od Ruska do roku 2011, která jim koupila určitý čas, ale oni nevyužili toho času k rozhodné akci mm, řešení problémů finančního sektoru, ekonomické nerovnováhy. A nakonec to vedlo k velice bolestnému procesu vyjednávání s ještě omeženějšími možnostmi, které byly na začátku. Já věřím, že ten tupek nám poskytne lepší preventivní instrumenty v budoucnu, v blízké a střednědobé budoucnosti. Co se týče eurozóny, je potřeby reform. Já plně souhlasím s Jergem, že to byl poměrně náročný proces i mezi jednotlivými členskými státy eurozóny, v neposlední řadě v národních parlamentech, které stanovily velice náročné podmínky je, když eh, budeme obnovovat měnovou uh, hospodářskou unii, tak je nutné se podívat na pravidla pro podmíněnou finanční pomoc. Pokud IMF může rozhodovat uh, většinou ne jednomyslně, tak proč ne eurozóna? To by zefektivnilo naše rozhodování, když bychom měli kvalifikovanou většinu a komise by sehrávala stejnou roli jako v případě komunitárního postupu. Děkuji, to jsou důležité otázky a dobré odpovědi a teď jsme využili eh, již um, dvě kola odpovědí, takže eh, budeme pokračovat dál. Příští otázka Aldej za Aldy, Pán Eh, Sikalkis. Děkuji. Děkuji obou řečníkům za jejich upřímné odpovědi. Moje otázka se týká ECB. A to je ta obtížná otázka. Eh, eh, nouzová pomoc likvidity ELA se poskytuje solventním, ale dočasně nelikvidním institucím proti příslušným zástavám. V roce 2011 pomoc na léky bylo 3,5 miliard euro. Jako odpověď na moji písemnou otázku, vzhledem k plným celkovým ztrátám řeckých PSI, otázky solventnosti bank spadaly pod minimální kapitálové požadavky Kyperské, bank, Kyperské centrální banky. Pak se to zvýšilo, ten eh, pomoc na 3,5 na 9,6 miliard. A většina v květnu, červnu, červenci 2012 to bylo 50% kyperského HDP. Takže kdy padlo rozhodnutí zvýšit strop na L a pro lajky strany ECB na výši 9,6 miliard. A na základě jakých kritérií měla, banka, měla být banka lajky tehdy solventní? Za druhé, jaká byla mm, adekvátní zástava, protože celkový dluh Kypru i se stávajícími programy neumožňuje takové financování ze strany kyperského státu. Jak můžete umožnit 50 HDP, kde by se využíval jako soukromé peníze nesolventní bankou po dobu jednoho roku, aniž byste zakročili? Uvědomujete si, že e, povolením 50 HDP ELA, nesolventní bance, zvyšujete zadlužení země, jak se s z postranními dvířky, bez souhlasu parlamentu a občanů. A těchto celý, nakonec těch 9,6 miliard eh, šlo do soukromého sektoru a ty lidé prostě vzali peníze a odešli. To je, mm, myslím, otázka na ECB. Ano, já se mohu pokusit odpovědět na tuto otázku. Jak jste správně řekl, poskytnutí ELA má, podpořit, má podporovat solventní banky, které mají dočasné problémy s likviditou. My jsme měli tři postupné kroky při poskytování ELA bance léky. První krok v roce 2010 a 2011 banka postupně přišla o přístup k zdrojům v souvislosti s krizí v eurozóně a uh, z důvodu držení řeckých eh, dluhopisů. V září 2011 Lajky měla ještě větší problémy s likviditou a zástavami a začala přijímat ELA od centrální banky Kypru. Takže to byla pomoc centrální banky Kypru. Druhý krok na konci roku 2011 v důsledku mm, zohlednění celkových ztrát z řeckých PSI a značného nárůstu úvěrů se solventnost banky Lajky dostala pod minimální kapitálové požadavky stanovené Centrální bankou Kypru. 29. června 2012 Kyperská republika vydala obligaci na 1,8 miliard nového kapitálu pro banku Lajky, aby plnila zákonné požadavky na kapitálovou přiměřenost. 2. července 2012 s ohledem na eh, povahu tohoto vlád, této vládní obligace rada, eh, řídící rada rozhodla, že Lajky banky již nebude protěžkem v oblast pro mm, po, op, monetární operace na základ z důvodu obezřetnosti. Od té doby financování Lajky bank eh, přes LLE, e, centrální bankou Kypru, eh, se zvýšilo v důsledku odtoku vkladů. Třetí krok. E, Správní rada byla toho názoru, že kyperské banky, které dostávaly ELA, e, nemohly být považovány za solventní při absenci e, programu EU a IMF pro Kypr, protože tehdy ještě nebyl tehdy nebyl perspektiva takového programu. Eh, s ohledem na pravidla, která platila v březnu, 23. Mm, března tohoto roku, právní rada rozhodla, že poskytnování ELA bude moci eh, být poskytnuto pouze, pokud bude existovat takovýto program. Takže co se stalo? Aplikace stávajících pravidel ELA, což je národní kompetence. A logika která tam mm, byla, byla stejná jako v případě jiných zemí, v pří, stejná jako v případě Řecka. Nemůžete dostat ELA od e, centrální banky pouze pokud jste solventní a nebo pokud je jasná perspektiva, že banka se může zase stát solventní, že bude rekapitalizována v rámci programu přizpůsobení. Takže tam nebyl žádné, to nebylo zvláštní zacházení, bylo to stejné v případě Řecka. Pokud existuje perspektiva, že banka bude rekapitalizována, Národní centrální banka může poskytovat ELA. Ale, jak jsme o tom mluvili v v případě zcházející otázky to jednání eh, trvalo extrémně dlouho ve srovnání s ostatními státy a v určité fázi nebylo jasné, že bude jasná perspektiva tohoto programu a ta banka bude moci být zase solventní. Děkuji, můžeme. To bylo sedm na mé otázky nebylo zodpovězeno. Ty otázky byly konkrétní. Máme tady hodně otázek. Budeme muset se k tomu vrátit písemně, musíme pokračovat. ECRA Pan Bokros. Děkuji. <clears throat> Pan komisař velice těžká otázka. Samozřejmě, se vší úctou. Proč Evropská komise ignoruje to propojení mezi jednotlivými zeměmi a zároveň mezi fiskálními a bankovními záležitostmi? Proč si Evropská centrální banka uvědomuje tato propojení, až když je příliš pozdě, když došlo k útoku na soukromé úvětory k řeckému státu minulý týden, bylo jasné, že kyperské banky jež byly nesolventní. Jakmile došlo k tomuto útoku, tak se staly insolventními opravdu explicitně a velice otevřeným způsobem. Protože v podstatě došlo k pumpování těchto fin- eh, zahraničních financí řeckému zadlužení. A v podstatě tam nebyli žádní silní zahraniční majitelé a bylo jasné, že to zatížení rekapitalizace těchto bank prostě plným plným dílem padne na bedra kyperského státu. Třetí záležitost bylo jasné, je, jako jsme viděli, jaká byla velikost tohoto bankovního sektoru, víckrát než sedmkrát větší než HDP, bylo jasné, že kyperský stát prostě nebude schopen sám rekapitalizovat tuto záležitost, celý tento sektor před mm, pěti lety. Už to bylo jasné, to není záležitost, kterou jsme se dověděli loni nebo před šesti měsíci. A proč toto jasné propojení, silné propojení mezi zeměmi, především v oblasti fiskální, bankovní záležitosti, vám nebylo jasné mnohem dříve. Taková poznámka pod čarou, jelikož mám trošku víc času. Slovinsko, které je vlastně další zemí, která pravděpodobně upadne do bankovní krize. Tam je jasné, již 22 let je jasné to, že slovinský stát nikdy neudělal dostatečné úsilí pro rekapitalizaci, nedošlo k žádné privatizaci, vnitřní zpráva a řízení je slabá, žádné řízení rizik v těchto bankách a akumulovaly prostě obrovské množství, asi 25% HDP špatných dluhů. A vy, jakožto komisař pro rozšíření, jste je pustil do eurozóny. Vy jste je pustil do tohoto privilegovaného klubu, který a nyní v podstatě dochází ke kontaminaci celého tohoto klubu. Já to opravdu nechápu. Nechápu, proč tato profesionální interní propojení vám nebyla jasná mnohem dříve. Děkuji. Já si myslím, že to je pro vás, Oli. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Slovensko, to je první věc. Položil jste mi velice jasnou otázku, nebo řekněme velice jasnou poznámku, která v sobě zahrnuje otázku. Slovensko ano, má opravdu excesivní makroekonomické nerovnováhy. Ať už hovoříme o problémech v rámci jejich bankovního sektoru, tak i v oblasti veřejných financí. Obě tyto oblasti jsme a tyto problémy jsme identifikovali a zdůraznili i v naší zprávě, kterou jsme představili v rámci kontextu eh, postupu makroekonomických nerovnováh. Ano, my jsme velice jasně poukázali na to, že je to excesivní záležitost a očekáváme, že dojde k revidovanému a přesvědčivému programu pro stabilitu a reformní úsilí Slovenska, které zhodnotíme v následujících několika týdnech a na konci měsíce 29.5. budeme prezentovat Eh, tyto výsledky i v rámci doporučení konkrétních pro jednotlivé země. Ano, uvidíme, zda potřebujeme přistoupit k dalším krokům na základě toho, jak přesvědčivé, konkrétní, důvěryhodné budou prvky tohoto programu pro stabilitu a reformu Slovenska. A pokud jde o další záležitost, řekněme, té neudržitelné nerovnováhy a jejich narůstání na Kypru. Ano, souhlasím s vámi v tom, že Samozřejmě je velice smutné, že nám trvalo tak dlouho, než jsme si plně uvědomili rozsah celé záležitosti toho, že na Kypru panuje obrovská neudržitelná makroekonomická nerovnováha, přinejmenším v bankovním sektoru. Je to propojeno i s povahou bankovního dohledu, s regulačním mechanismem. Je zde mnoho, mnoho výzev pro takovou malou zemi, která má tak obrovský bankovní sektor, bankovní sektor, který v podstatě funguje jako regionální finanční hub, tak jak to bylo na Kypru. V takovém případě opravdu potřebujeme velice silný dohled, tak aby nenošlo k nějakým přemrštěným rizikům kovým situacím a toto by měla být jedna ze základních záležitostí a prvku, pokud jde o finanční um, um, regulační asistenci a tyto programy pro evropské země. Tak, abychom zabránili do budoucna podobným neudržitelným situacím bankovního sektoru, potřebujeme právě bankovní unii, potřebujeme efektivní systém um, dohledu a jednotný systém krizového nebo řešení krizových situací bank. Ano, nyní Filip Lambert za zelené. Dobré dopoledne pro vás, pro všechny, milí kolegové, pane Asmusené, vítám vás zemi, Myslím, že je to poprvé, co vám mohu položit otázku, čili položím vám, že od nyní teda olety z toho než dobře, pokud jde o mě. Ano, Evropská centrální banka. Vy jste z největší věřitel země ECB, Vím, že mnoho z vašich um, lidí hovoří o spíše dárcovské, donorské země, ovšem je zde veliký rozdíl mezi tím. Pokud jde o bankovní sektor Kypru, jeho velikost, hm, čili z vašeho hlediska malá země, malé banky, velká země, velké banky, to je trošku v rozporu s logikou interního vnitřního trhu, ovšem to není ta hlavní věc, o které se chci zmínit. Naše předpovědi hovoří o tom, že HDP pro, ano, se snížilo o 12,5% v následujících několika letech u Kypru. Já tomu opravdu těžko mohu uvěřit, když se na to dívám. A pokud jde o důvěrnost, tam vidím velký problém. Vidíme podobný vzorec. Na, v Řecku to bylo podobné. ECB trvalo na tom. Ano, samozřejmě Řecko prostě nedojde k bankrotu, i když bylo jasné, že prostě pro všechny, všem bylo jasné, že k tomu dojde. Udržitelnost eh, zadlužení, analýza této udržitelnosti a především pokud eh, komise která to bude implementovat a ECB eh, e to podpoří, v podstatě, za to je, v podstatě jenom reflektuje realitu, neslouží to tomu účelu. Kyperská ekonomika se sníží o mnoho více než o těch 12,5% na následujících letech. A to, že jsme podhodnotili toto snížení to znamená, že v podstatě jsme nevěnovali dostatečnou pozornost těm věřitelským zemím. Ovšem, pokud tyto plány nebudou důvěryhodné, vytvoří to určitou nejistotu na trhu, ovšem budeme je muset revidovat tyto plány stejně za pochodu. A proto se ptám, využívám k tomu slova Oliore na to, že to vlastně popíráme, zavíráme s tím před tím oči a v podstatě tu, ta krize a její řešení bude na konci dne mnohem um, finančně nákladnější nejenom pro tu danou zemi, ale i pro země věřitelské v celé Evropě. Pane Lamberte, děkuji za to brev privilegium položení první otázky na mou osobu a zároveň je to vlastně i privilegium pro mě, abych vám mohl odpovědět. Ano, já mám sice německý pas, ano, ovšem mám evropský mandát, to je jenom mm, poznámka pod čarou, čili toho se budu držet. Vaše poznámka ohledně velikosti bankovního sektoru. Myslím si, že to je příliš zjednodušené. Když se podíváme na velikost bankovního sektoru a pouze na to, v jakém je vztahu k velikosti HDP. Pokud to ano, tak tímto způsobem bychom mohli jistě um, se na to dívat podobným způsobem na Kypr a ostatní um, hráče. Ovšem, to by bylo příliš jednodušené. U Kypru to bylo výjimečné nejenom pokud je o velikost bankovního sektoru, ve srovnání s um, HDP, ale i struktura aktiva pasiv, čili opravdu museli jsme se podívat hlouběji na celou záležitost bankovního sektoru a podívat se na ta slabá místa. Čili nešlo pouze o velikost, já jsem opravdu nechtěl sledovat pouze tento zjednodušený přístup k celé problematice. Souhlasím s vámi v tom, že pokud popíráme skutečnou situaci, zavíráme před ní oči, Mm, před eh, uplatněním programu nebo v průběhu toho pomocného programu, tak to navyšuje náklady pro celou eurozónu. <clears throat> A ten dotaz na Oliho, který jste padal, proč komise neudělala více, proč nám trval, proč jim trvalo tak dlouho, než něco udělali, jistě víte lépe než já, jak to vypadalo u dvou balíčků. Měli jsme zde návrh ustanovení, který by umožnil komisi já bych to řekl, v podstatě donutit tu zemi k danému programu, pokud by to mělo seriózní, závažný dopad na ostatní země eurozóny. Ovšem, bohužel to nebylo nakonec schváleno. My jsme za ECB to podporovali, pokud by komise měla takovou pravomoc. My jsme to několikrát zúraznili za ECB i na půdě rady, že by nám to vyhovovalo. A nyní se dostávám k vaší poznámce, k vašim dotazům, které se týkaly těm záležitostem možného růstu v rámci tohoto programu, podpůrného programu pro Kypr. Ano, samozřejmě, že my očekáváme, že ekonomické, ekonomické aktivity, ekonomické činnosti se sníží v letošním roce, v příštím roce až o 13 Dokonce očekáváme, zatímco domácí poptávka se sníží asi o 20 v tomto období. Očekáváme zároveň, a to je společné očekávání, výhled ECB i komise očekává, pokud jde o místní ekonomiku, že se opětovně odrazí a nakopne až v roce 2015 a předpokládám, samozřejmě za toho předpokladu, že malé a že budeme mít k dispozici menší a odolnější bankovní sektor, který bude schopen nakopnout tento růst. Ovšem je jasné a já bych zde rád hovořil velice otevřeně, krát, krátkodobého hlediska, jakož i z, ze střednědobého hlediska, ta makro rizika prostě můžeme um, skrotit pouze silným programem a jeho implementací. A je zde ještě další nejistota, další nejistý prvek v celém tomto výpočtu budoucího hospodářského růstu, protože můžeme asi si to očekává to, že kyperská ekonomika prostě bude muset změnit svůj podnikatelský model, protože ten stávající byl neudržitelný. To bylo očekáváno ze strany mnoha zúčastněných stran, tak aby došlo ke změně tohoto podnikatelského modelu. Ovšem, pokud dojde k takové změně, tak to znamená určitý strukturální rozkol, strukturální změnu a je nesmírně obtížné to jak si začlení do stávajícího ekonomického modelu, čili je zde tento nejistý prvek, protože dojde ke té obrovské strukturální změně ekonomiky, což samozřejmě stíží situaci mnohem více. No samozřejmě ovšem ekonomiku nemůžete prostě změnit jak se v průběhu dvou let, bude to trvat mnohem déle. Já si myslím, že nyní se dostáváme k další dotaz Nikola Šunte za you. Ano, děkuji mnohokrát. Je dobře, že tady hovoříme o Kypru. Čtvrtý stát, který požádal o pomoc trojku. Teď tady řešíme Kypr a těžko říct, kdo bude ten další, kdo bude ta další oběť, kdo bude ta další země. Záchranný mechanismus je vybaven dvěma nástroji. Za prvé úvěry pro zajištění stability pro ty země, které mají finanční problémy a za druhé úvěry pro bankovní rekapitalizaci. V případě Kypru, navzdory tomu, že výsledky byly příkladné, bez pochyby v mnoha ohledech i lepší než Německo, tak navzdory tomuto se zvolila ta cesta záchrany ve spolupráci s trojkou která, jak víme, tak přinesla ty výsledky, které přinesla. Viděli jsme to i v jiných zemích. A nyní k otázkám. Za prvé, co se týče finanční podpory Kypru, tak já jsem z toho trošku zmatený. Nejprve se hovořilo o 17 miliardách, teď se hovoří o 23,5 miliardách. Takže jaká je vlastně ta přesná cifra? A také, jak, jak to vypadá s těmi čísly, respektive 10 miliard má být z toho mechanismu ELA. A těch dalších 13 miliard ty vezmeme kde? Ty ten Kypr vezme kde? Z jakých zdrojů? I když by Kypr, řekněme, mohl požádat o nějaké vykoupení, vyplacení, tak opravdu prostě nevím těch 13 miliard, kde je vezme. A je, nez, je zřejmé, že se tady jednoznačně mluví nebo má na mysli, že bude muset dojít k privatizaci energetického sektoru v Kypru, protože jinak se ty peníze nenajdou. Já bych byl rád, kdybyste mi na tohle mohl dát přímou odpověď. A další věc. Eh, už se také mluvilo nějakým způsobem o tom, jak by to mělo vypadat v oblasti hydrokarbonátu. Thank you, thank you for your question, Mr. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane Čuntis, za vaši otázku. Takže vy jste nejprve tady říkal, že jste se rozhodli dostat se, přistoupit k tomu memorandu, ale já bych vám chtěl připomenout, že to byla vaše žádost. Byla to, byla to žádost kyperské vlády. A nemyslím si, že Kypr by byl schopný se s tou situací vypořádat bez programu. Nebylo to možné ve chvíli, kdy už tam bylo tak závažné neplnění a nesplácení, které by mělo naprosto dramatické dopady na kyperské občany. Dále, co se týče vaší otázky k financování, no, ke zdrojům financování. Máte pravdu, že eh, se v těch jednáních objevovala různá čísla. To je pravda. Ale je to hlavně z toho důvodu a teď to možná trošku zjednoduším. To první rozhodnutí, které nebylo konečným rozhodnutím, vycházelo víceméně z takových čistých čísel, zatímco ta druhá částka to byla hrubá čísla týkající zahrnující také mobilizaci vnitřních zdrojů Kypru krizové řešení v kyperských bankách a takto. Takže z toho důvodu to druhé číslo je o něco vyšší, protože tam je zahrnuto nějakých těch 7 miliard vnitřních strojů, kdy tady tam je také zahrnut ten bail-in. Takže je to o něco vyšší než těch 10 miliard, které stanovila eurozóna, členské státy a parlament. Dále, co se týče vaše otázky e, o privatizaci. Privatizace plynu a tak dále. Tak e, zda tady lze očekávat nějakou privatizaci. To je všechno součástí programu a je to odsouhlaseno v rámci eh, memoranda. Ovšem, chci říci, že plynovody nejsou zahrnuty do tohoto programu, jestli to je to, na co se ptáte. Dobře, děkuji. Dále EPP Fangelanen. Děkuji. Já mám dojem, že ne státy, eh, bankovní sektor jsou zodpovědné za krizi, ale trojka, když slyším ty poslední příspěvky. Já chci zdůraznit, že zodpovědnost za ten vývoj ekonomický, politický je bankovním sektoru mají ty příslušné státy. Uplynulo 15 měsíců vůbec, než eh, byla schopnost jednat. My je, o tom můžeme diskutovat, jak chceme. Lisa, ale trojka není problém, trojka je řešením. Není eh, trvalým řešením, ale teprve trojka umožnila řešení. A to chci zdůraznit. Eh, neznamená to, že všechno, co trojka navrhla, se musí nekriticky přijmout. Naopak, moje otázka se týká na jedné straně komisy, komise, jak je možné, že v prvním eh, vyjednávání Eh, bylo navrženo eh, stažení vkladů eh, určité výše, což narušilo 25 no, tisíc, to bylo, což narušilo důvěru, a to v celé Evropě. Druhá otázka na pana Smusena. Jak se ta liberální kolega, není to tak, že ECB e dávala k dispozici příliš dlouho levné peníze, takže kyperské banky a banky si mohly kupovat riskantní kyperské papíry ve výši 4,5 miliardy v době, kdy už to nebylo bezpečné. Teď máme Kypr, tam je sedminásobný eh, bankovní sektor, Irsko z 12 násobný. Irsko je na správné cestě, redukuje ten bankovní sektor, eh, na Maltě sedminásobný, v Lucembursku 27krát Eh, hrubý společenský produkt. Můžete nám dát perspektivu, za jakých podmínek je to nebezpečné, kdy bankovní sektor je si větší než celé hospodářství a jak se to dá řešit? To je od, otázka na uh, oba uh, dva a můžete prosím to trošku zestručnit. Děkuji, já se pokusím být stručný. Eh, jak, jste, jak říkal pan eh, Langen, eh, skutečně jde tady o reformu ekonomického řízení. My spolupracujeme v této věci, snažíme se zaměřovat na prevenci podobných ekonomických nerovnovách, které jsou původní, které způsobily tu krizi na Kypru. Prevence je podle mého názoru vždy lepší než následná korekce a náprava, jak jsme se velice tvrdým způsobem e, poučili. A Mm, ekonomické řízení by mělo v budoucnu umožnit eh, v eurozóně vyhnout se podobným ekonomickým nerovnováhám. Co se týče rozhodování v Eurogroup a rozhodnutí prvním balíčku, který byl později opraven, korigován druhým rozhodnutím, jak jsem řekl, z různých důvodů bylo to obzvláště obtížné se dohodnout. V případě kyperského programu bylo tady několik kol jednání mezi trojkou a Kyprem. Eh, kontinuální konzultace s členskými státy, které jsou, jak víte, majiteli toho evropského eh, mechanismu stability a těch finančních prostředků a definují kritické parametry programu jako financování. Jak eh, víte, v, kontextu, v tomto kontextu musím říci, že nerozhodnost, spoždění a finanční omezení velice omezili možnosti, které byly k dispozici v závěrečných fázích toho jednání. Především proto, že členské státy eurozóny byly eh, schopny poskytnout podporu do 10 miliard euro, což vedlo k požadavku eh, Kypru mobilizovat interní zdroje, ehm, částečnou pomoci a tak dále. Uh, Nakonec to, že nakonec nedohodnout se by bylo horší, protože by to ohrozilo všechny vklady na Kypru. Při absenci e, financovaného programu garantování vkladů by to vedlo k e, bankrotu státu, což by bylo horší pro Kypr i pro eurozónu. Po prvním rozhodnutí Eurogroup se, set, se sešla na konferenci, která proběhla před hlasováním v kyperském parlamentu a v tomto kontextu trojka jednomyslně, v rámci trojky tedy, řekla, že alternativní řešení bez uh, zdanění vkladu do 100 000 euro by bylo lepší při respektování finančních parametrů stanovených Eurogroup. Kyperské orgány neakceptovaly tuto radu. Následně byla, eh, byly provedeny rychlé eh, kroky Eurogroup i kyperskými orgány a eh, ve finančním rozhodnutí nakonec tato daň není a chrání vklady tak, jak Eh, je musí chránit. Co se týče Erasmusen, eh, eh, otázkám likvidity Lucemburska a jak se rozměr bankovního sektoru. Děkuji. K té první části poskytování ELA centrální bankou Kypru především lajky. Uh, a Otázka, zda e, ty banky kupovaly příliš mnoho řeckých dluhopisů, když už měly vážné problémy, to je otázka, kterou jsem slyšel v minulosti. Nejsem schopen na to odpovědět, především na tu druhou, protože, jak jsem řekl, nejsme ještě dozorčím orgánem dohledu. Nem, prostě nemám detailní informace co vidíme v řídící radě ECB, je, že banky byly podkapitalizovány, byly, bylo, proto byly vyloučeny z běžné, eh, běžných operací peněžního trhu a e, přešlo se ke LA. To, to, to je národní pravomoc a řídící rada může pouze dvoutřetinovou většinou e, být proti poskytnutí ELA, pokud to není v souladu s celkovými cíly měnové politiky, ale bankovní dohled má centrální, vykonává centrální banka Kepru. K vaší obecnější otázce, co způsobuje, že je bankovnictví eh, zranitelné. Nesmějte se, já se pokusím to ještě uh, ještě e, upřesnit. To závisí na situaci. Není to čistě jenom velikost bankovního sektoru ve stavu HDP dané země. To je přílešné zjednodušení. Například je známo, že bankovní sektor ve Slovensku má problémy, čelí problémům a potřebuje, pravděpodobně bude potřebovat e, další kapitál. Ale celkovní bankovní systém země je pouhých 150 HDP. Přičemž na druhou stranu prostě velikost, a to říkáte správně, prostě velikost toho sektoru ve porovnání s HDP, případně Malty, Irska, Lucemburska, e, Mm, chci jasně říci, že žádný bankovní sektor v EU je, je srovnatelný s kyperským. Malta, Irsko, Lucembursko nejsou srovnatelné s Kyprem. Protože se musíme podívat hlouběji na strukturu um, uh, bankovního sektoru a závazky, které tam jsou pokud chcete indikaci jak, um, té zranitelnosti, sektor, který uh, přitahuje velké toky zahraničních vkladů. To může být s příznakem zranitelnosti, ale nemusí. Otázka je také, v jaké měně jsou ty vklady, které přicházejí, v jaké měně vydáváte úvěry, jaké je tedy kurzové riziko celkového, celého bankovního sektoru. Naší otázka je, jak rychle e, ty rozvahy, se ta rozvaha, rozvahy bank rozšiřují, zvětšují. Také se musíte podívat na situaci, e, zda je rizikový domácí bankovní sektor, a nebo je to třeba lepší na Maltě, kdy většina bankovního sektoru je v rukou velkých mezinárodních bank, které interně si mohou uh, krýt rizika svých poboček nebo ceřených společností. Takže skutečně se musíte podívat na jednotlivé rysy eh, struktury mm, aktiv a pasiv, nejenom na velikost eh, bankovního sektoru jako takového. Eh, dochází nám čas, takže ty, nebude čas na všechny otázky. Pokud trošku přetáhneme, tak možná dojdeme tedy k těm otázkám, které tady již mám. Mm, stihneme všechny ty otázky, které tady již máme na seznamu. Pan Hökmar, ten tady není?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 Promiňte, měl jsem ještě jiné povinnosti. Pokud je o záležitosti, o které hovoříme, rád bych využil této příležitosti a informovat výbor o tom, že jsme dneska dopoledne dosáhli dohody mezi stěnovými zpravodaji pokud jde o směrnici o um, řešení krizových situací um, v bankách. To znamená, že 25. budeme moci o tom jednat. Pokud um, um jde o tuto záležitost, rád bych uh, poděkovali stínovým zpravodajům, protože odvedli úžasnou práci, přispěli k tomu opravdu značným způsobem. A pokud to bylo teda pouze poznámka počarou a nyní záležitost, která se týká dnešního dopoledne, vážená paní předsedající, dvě otázky na naše hosty. První. <clears throat> Jak se poučíme z toho, co se stalo na Kypru? Jedna záležitost. Jaká ponaučení z toho? vyvodíme. Jednak jak diskutovat záležitost eh, toho, že neustále odkládáme a prodlužujeme ty lhůty ohledně plnění podmínek paktu růstu a stability. Ano, často se hovoří o tom, jaký je rozdíl mezi škrty a růstem a že musíme prostě odložit ehm, nebo postržet plnění pravidel ovšem. Já si myslím, že je veliký rozdíl v tom, když to uděláme proto, že víme, že daný subjekt je schopný splnit dané sliby a výsledky. Ovšem zároveň potřebujeme vidět konkrétní kroky. A to, k čemu došlo na Kypru, tak to jsme skutečně viděli no, opačnou situaci když neplní pravidla a když žádné konkrétní kroky nejsou přijaty a výsledky vidíme. Jsou um, tragické a mají um, opravdu negativní dopad na celou zemi. Proto bych se rád zeptala oběma, obě, obou našich hostů, to znamená, jak se můžeme poučit z této záležitosti, pokud jde o plnění pravidel paktu růstu a stavili ze strany jednotlivých zemí. A vy, pane komisaři, když, řekněme, odložíte um, ty lhůty pro splnění těchto podmínek v jednotlivých zemích, jste si jistý, jste si úplně jistý, že v tom období ty země přistupují ke konkrétním aktivitám, konkrétním krokům, které prostě umožní takové odložení splnění těchto podmínek. Oli, máte slovo? Děkuji za slovo. Nejprve dovolte, abych vám poděkoval, vám i všem stínovým zpravodajům vašeho výboru za, ty velice, za ten kvalitní výsledek, velice důležitý kvalitní výsledek eh, jednání. Děkuji vám, protože tato směrnice o eh, řešení krizových situací eh, v bankách je klíčovým prvkem v budování bankovní unie, kterou nyní tvoříme. Po naučení to byla vaše otázka. Fiskální politika, mm, ponaučení celé této kyperské problematiky. Souhlasím s vámi v tom, že pokud je o ty výsledky, ano, my často zdůrazňujeme dobou udržitelnost finančních veřejných financí, strukturální hodnocení veřejných financí, místo, ty zdůrazňujeme na ta nominální cíle. Členské státy musí zajistit to, že pokud eh, to fiskální přizpůsobení je, řekněme, pomalejší, tak musí být důvěryhodný tento proces, samozřejmě. Tato změna politická byla možná na základě dvou, tří záležitostí. Členské státy zvýšili důvěryhodnost, pokud jde o jejich fiskální politiku, to je mm, například mm, i ta kapacita rozhodování v těžkých podmínkách a zároveň díky rozhodným krokům Evropské centrální banky v oblasti stabilizace trhu. A třetí záležitost posílení ekonomické zprávy a řízení, což nám um-, umožňuje takový pevný silný střednědobý rámec pro přizpůsobení fiskálních politik a pokrok ve strukturálních reformách. Posílení ekonomické zprávy a řízení a celého celé sady těchto nástrojů nám umožňuje dostatečnou, dostatečnou amunici zajistit eh, plnění závazku ze strany členských států, například efekt, preventivní aktivity a hodnocení, pokud jde o strukturální reformy fiskální politiky, doporučení pro jednotlivé země, excesivní neplnění a tak dále. Toto jsou věci, které eh, budeme hodnotit zanedlouho a na začátku června budeme mít příležitost i s vaším výborem diskutovat eh, tuto problematiku, která je nesmírně důležitá. Vážený pane komisaři, jste si ale plně jistý, že ty země, které mají možnost tohoto odkladu, opravdu dělají rozhodnutí a, reformy, které umožnily toto odložení plnění těchto cílů. Co to znamená? Zda jsem si plně jistý, i obecně řečeno v životě, co to znamená být si 100% jistý, pokud jde o členské země, kterým umožňujeme prodloužení um, toho plnění podmínek k úpravě přehnaného uh, schodku, excesivního schodku. My samozřejmě doufáme, že jim to umožní provádět strukturální reformy, které nakopnou růst a vytvoří pracovní místa. Samozřejmě, že to doufáme. V mnoha zemích je prostě zásadní, aby daná země udělala odvážná rozhodná eh, rozhodnutí, tak aby odblokovala ehm, to zablokování růstu a a pracovní místo je něco, co potřebujeme urgentně v současné době v Evropě a proto je zásadní, že se podíváme jednak na tu strukturální reformy a zároveň na fiskální politiky v celém tomto eh, kontextu. To je naším záměrem. Například Francie. Vlastně je možná ještě důležitější to, aby se Francie zapojila do konkrétních um, a opravdu přesvědčivých strukturálních reform a nakopla svůj uh, hospodářský růst a zaměstnanost. No já se omlouvám, říká paní předsedkyně, sedm minut z toho pětiminutového slotu a ještě zde máme Evropskou centrální banku, máme 11.15 nás čeká, to je, to je uh, konec našeho jednání. Já doufám, že i Peplu ještě bude mít možnost zasáhnout všem, když mm, prostě kladete komplikované otázky, tak v těch pěti minutách to nemůžeme stihnout, ani se obracíme na zástupce ECB. Dobře, dobře, procedurální poznámka, Perváš. Ne, já jsem prostě chtěla jenom připomenout, že hovoříme o trojce dneska. A pokud jde o harmonogram, pak tu růsta stability ve Francii to není záležitost trojky. Já děkuji za odpověď, pana Rena, ovšem nechápu, jak můžete dovolit položení takové otázky. Víte, já už opravdu, opravdu jsem to zdala. Ne, prostě nedokážu vás nějak přimět ke kázni, takže se obracím na zástupce ECB. Já se omlouvám, ale prostě hovořím, my prostě máme právo No prostě, jaké jsou lekce, no, jak jsme se poučili z krize. Já myslím, že máme právo položit takový dotaz. Okay, with the permission of the chair, I will try to briefly answer your question. Takže jestli dovolíte, eh, s dovolením paní předsedající, pane Hokmara, já teda odpovím na váš, na váš dotaz. My si myslíme, a samozřejmě to se týká zemí, které spadají pod program pod pomoci, které nepatří pod program pomoci. Já nechci zde nějak prostě ukazovat prostě debata o škrtech, o úsporách. To byla opravdu špatná rozpráva, protože to znamenalo, že v podstatě si můžeme zvolit, kdo je proti růstu. Asi nikdo. Otázka zní, jak vytvořit udržitelný růst této rapidně stárnoucí společnosti v Evropě. My si prostě myslíme, že potřebujeme fiskální politiky a to je v souladu s potřebami stability jednotné měny. To se nijak nezměnilo, tím prostě rozvoj na Kypru neměl na to žádný dopad, ani rozvoj v jiných zemích. Prostě to je, eh, je záležitost, která prostě musí platit. Pokud teda hledáme udržitelnější růst, Oli se toho již dotklo, je prostě jasné, že fiskální konsolidace prostě musí platit přemrštěná zadluženost, um, um, vidíme tu přemrštěnou zadluženost i v eurozóně, pouze pět zemí, a já bych je rád jmenoval, kde je zadluženost pod tím 60% uh, stropem, a to je Slovensko, Slovensko, Lucembursko, Finsko a Estonsko. Není to ani Francie, ani Německo, ani mnoho jiných zemí. Čili, co to znamená? Znamená to, že musíme vést zdravou fiskální politiku, prostě je to strop zadluženosti. Není to stanoveno ani Evropským parlamentem, ani americkým kongresem, je to prostě stanoveno trhem pro mnoho zemí a my musíme tyto obtížné úkoly a to je i na Olem a jeho kolezích využít té pružnosti stávajícího uh, Eh, paktu růstu a stability, ovšem nestrácet ze zřetele zároveň to, že zde máme jasný cíl, kterého musíme dosáhnout, a to je těch 60% zadluženosti ve srovnání s ADP a to jsme nedávno opětovně podpořili i přijatou legislativou zde na půdě Evropského parlamentu. Děkujeme, říká paní předsedající. Antoine Sanchez Poseido. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně vítám mezi námi oba naše hosty. Spíše takový pohled do budoucna, udržitelnost eh, programu asistence, podpory, tak aby to byl úspěšný program a tak dále. Mezinárodní měnový fond tvrdí, že největším rizikem stability v Evropské unii je ekonomické zhoršování situace od samotného počátku krize spojené státy zaznamenaly více růstu, více pracovních míst v tomto období než my a zároveň pokud jde o zadlužení, veřejné zadlužení se zvyšilo. Ovšem eh, soukromé zadlužení se snížilo ve Spojených státech, což nám se nám, hm, nám v Evropě se to nepovedlo. Makroekonomické politiky, upravíte nějak, tak aby byly úspěšné? Společnosti prostě potřebují úvěry, musíme zvýšit důvěru úvěry. Právě proto zde hraje důležitou roli Evropská mm, centrální banka, tak aby podniky měly možnost těchto úvěrů, především malé středně velké podniky. Musíme něco udělat i v těch zemích, které spadají do programu finanční podpory ty prostě nemají dostatek financí pro své malé a střední velké podniky. A poslední záležitost, o které jsme zatím vůbec nehovořili, rodiny, jejich dopad, dopad, dopad na tyto rodiny, negativní dopad, malí střadatele a tak dále. Když se podíváme na ty bankroty a na to všechno, jaký to má dopad na malé střadatele, prostě musíme jít ještě dál. Finanční pomoc by měla se právě dostat až na úroveň těchto rodin, především těch opravdu nejzranitelnějších rodin. Děkujeme, pane Rána. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. To je v podstatě jeden z dotazů stejné kategorie po naučení, co jsme zjistili, co bychom mohli upravit do budoucna. To je velice důležitá otázka. Finanční past nebo vůbec ty omezené podmínky poskytování úvěru především v Jižní Evropě, protože v ekonomický růst prostě nemůže být možný bez růstu v oblasti poskytování úvěru. To jsme se poučili z minulosti. Prostě je zde veliká fragmentace finanční v Evropě. Biznesy, podniky i samozřejmě domácnosti, ale především ta podniky prostě uh, získávají úvěry za opravdu drahé úvěry, především v, eh, v Jižní Evropě ve srovnání s eh, jinými zeměmi Evropy. Proto je důležité, aby evropské instituce v rámci svých mandátů se snažily o překonání této likviditní pasti, této finanční pasti ve které se odstly především země Jižní Evropy. Hovořil jste rovněž, srovnal jste Evropskou unii a Spojené státy. Jsou zde ovšem dva rozdílné body, pokud jde o řízení krizové situace a ekonomické obnovy. Spojené státy se dostaly do krize mm, dříve než my. Finanční krize zasáhla v roce 2007, 2008 se prohloubila, zatímco v Evropské unii to bylo v roce 2009, finanční krize, krize zadluženosti, která nás zasáhla plně v roce 2010. Druhý rozdíl. Spojené státy, a to jim nesmíme samozřejmě ubrat, oni ty finanční obnovy a fin, finanční a, oživení a, udělali takovým způsobem bazuky po té, co v září 2008 padl Lehman Brothers a v roce 2008-2009 prostě se jim povedlo řešit tyto problémy, což připravilo lepší podmínky pro ekonomickou obnovu a zaměstnanost. Ponaučení pro Evropu. Podle mého názoru tu finanční obnovu, finanční zásahy musíme udělat co možná nejdříve, jakmile dojde k rekapitalizaci bankovního sektoru, vytvořit bankovní unii, a ten, tu likviditní past eh, vyřešit především pro země Jižní Evropy. Děkujeme. A nyní ještě pan Asmusen. Eh, velice rychle, prosím, jestli může poprosit. Ano, pokusím se o to. Jsou tady takové dva aspekty. Za prvé, jak můžeme obnovit poskytování úvěrů? A Oli to řekl na závěr svého příspěvku, když jste hovořil o srovnání se Spojenými státy. Spojené státy byly při nejmenším řekněme rychlejší při vyčištění svých rozvah a v tom, jak rekapitalizovaly banky. V jistém smyslu Evropa zde zaostává. A do té doby, než obnovíme plnou důvěru v bankovní rozvahy, tak se úvěry, půjčování peněz nevrátí na tu úroveň, kde bychom to rádi viděli. Tady zkusím být trošku konkrétní. Třeba v rámci legislativních návrhů pro ESM je žádost, že musí docházet k přeskumu kvality aktiv. K němuž musí dojít ještě předtím, než bude spuštěn jednotný mechanismus dohledu a také jednotný mechanismus řešení krizových situací. Čili my se musíme nejprve opravdu uklidit ty naše bankovní rozvahy, ty bankovní výkazy. A co se týče poskytování úvěru malým a středním podnikům, o kterých jste hovořil, ano, je to pravda, tato část Evropy, tam je to poněkud problematické. My v ECB se snažíme co Eh, nejvstřícnějším způsobem se nad tím zamýšlet, co bychom mohli udělat v rámci našeho mandátu, jak pomoci. Týká se to zejména poskytování likvidity těmto bankám. Já myslím, že jsme toho tam už hodně udělali. Eh, ono to vypadá tak, že problém s likviditou ale bankám mm, nebrání v poskytování úvěru. Spíše jsou to určité problémy s kapitálem a riz, určitá rizikovost která má e, dopady na jejich ochotu půjčovat, tedy prostě to, že oni se vstaví velmi neochotně k tomu nést jakákoliv rizika. A my o tom víme, my na tom pracujeme a pokusíme se v rámci našeho mandátu dělat, co bude v našich silách. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Amius, děkuji mnohokrát. pan Asmusene a paní Rotrika za EPP. Děkuji. πάρα Děkuji. Já bych se chtěla obrátit na oba dva naše hosty. A chtěla bych se zeptat na následující. Týká se to likvidity a týká se to schopnosti bank poskytovat pomoc. Protože banky v této recesi jsou výrazně Eh, postiženy. A potom také bych se chtěla zeptat na určitou předvídatelnost, protože tady nám zcela chyběla v případě Kypru. Jsme situaci jakoby vůbec nepředvídali. Nejprve tedy k těm bankám. Eh, situace, v níž se banky momentálně nacházejí, všechny ty závazky, které mají v souvislosti s Bazilejí 3. Já jsem si pročítala jednu studii ECB a tam se říká, že 3,3 miliardy je kapitál, který je potřeba nalézt na trzích proto, aby bylo možné reagovat na záchranné mechanismy. Co si o tom myslíte vy? Máte takové nějaké vyhodnocení? Podle vás tato částka je víceméně správná? A potom druhá věc. Chci se zeptat, podle vašeho názoru, mají naše banky schopnost dodržet Bazilej 3? Budou vůbec schopny dodržet Bazilej 3? A potom ještě se chci zeptat na následující. Domníváte se, že nezajištěnost našich bank je taková, že nebudou schopny reagovat na požadavky vyplývající z trhu? Co si o tom myslíte? Děkuji. Já mám pocit, že ty otázky jsou spíše zaměřeny na kolegu Asmusena, který na ně asi spíše lépe odpoví, ale vy jste tady hovořila o té potřebě zajistit likviditu pro reálnou ekonomiku a chtěl bych využít této příležitosti a zdůraznit význam restrukturalizace a rekapitalizace bank v rámci řeckého programu protože to je opravdu základní prvek, jak zajistit, že znovu začnou proudit úvěry, že znovu budou proudit peníze směrem k reálné ekonomice a k podpoře růstu. A tato otázka má také velmi přímou vazbu na Kypr, protože, jak vy víte, eh, tak vlastně v rámci těch eh, tří největších kyperských bank tam byl velký podíl také těch řeckých dluhů. Nejprve tedy je potřeba zmenšit velikost kyperského bankovního sektoru a zabránit tomu nežádoucímu přelévání negativních jevů mezi Řeckem a Kyprem. Za druhé, byly veliké obavy, že řečtí vkladatelé by mohli přesunout své finanční prostředky jinam. Tudíž pro e, kyperské banky prodej řeckých poboček byl méně drahý, než kdyby si je nech, měli nechat a následně se dívat, jak jim ve finále zbankrotují. A konečně další důvod je ten, že veliké problémy jejich řeckých poboček by mohly eh, být velkým problémem při obnově důvěry do řecký systém, kde nyní se ty vklady začínají po dvou letech řádného fungování systému pomalu vracet. Čili od samého začátku trojka apelovala na eh, řeckou a kyperskou stranu, aby prodali tyto pobočky. Byla tam také realizována bilaterální vyjednávání, trojka tam způsobu fungovala jako jakýsi zprostředkovatel a eh, došlo k uzavření dohody 26. března. Děkuji a nyní pan Jerk Asmusen. Děkuji. Paní Kraca, co se týče vaší první otázky. Tak nejsem si zcela jistý, kterou studii tady zmiňujete, kde jste našla to číslo 3,3 miliardy euro. Takže možná to bychom si měli, to by bylo dobré, kdybyste to ověřila, já bych vám potom na, na to klidně odpověděl písemně. Druhá otázka, taková ta obecnější. Bazilej 3. My jsme přesvědčeni o tom, že Bazilej 3 je v samém základu reformy a že přispěje k ozdravění bankovních rozvah. Tudíž je tady potřeba mít lepší kapitál v bankách. A jestli jsem správně té vaší otázce rozuměl, vy jste se ptala, zda toho po bankách nechceme příliš. Já si myslím, že když se podíváme na data, tak od konce roku 2008 a když se podíváme na loňský rok, tak v průměru situace v rámci TO1 eh, tam došlo k výraznému nárůstu, ale zároveň tady vidíme další věc, a to sice, že ty kapitálové polštáře jsou velmi nerovnoměrně rozloženy mezi evropskými bankami. Tady toto je ale otázka na investory. A je to něco, co samozřejmě souvisí s tím, jak se znovu zahájí e, půjčování peněz, poskytování úvěru. E, Kapitál je potřebný pro zajištění finanční stability. Kapitálové požadavky jsou důležité, ale zároveň banky musí dělat to, co je hlavní úloha, a to sice poskytování úvěru ekonomice. Čili je potřeba nalézt mezi tím rovnováhu. Ale já se domnívám, že co se týče Bazileje 3, zejména tam ty poslední tři požadavky týkající se poskytování bankovních úvěrů, se snaží nalézt tuto rovnováhu. A na první otázku vám odpovím později písemně. Děkuji mnohokrát, pane Asmusene. Ještě nám zůstávají dvě otázky, pan Simon a já. Takže Navrhuji, abychom oba dva tu otázku položili a potom nám na to odpovíte naraz. Takže prosím, pane Simon. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře, děkuji, pane Asmusen. Já eh, považuji eh, bankovní unii jako základní prvek budoucího vývoje, však chci eh, říci jako zpravodaj pro e, zajišťování vkladu, že je sice dobré, že jsme zdůraznili e, význam také e, legislativy na řešení problému. Banky se skládají z různých částí, včetně fondu na zajištění vkladu. O tom jsem nechtěla mluvit, ale diskuse a návrh komise k zajištění podkladů, tak jak byl navrhu, co se týče mm, doby, kdy by měly být tyto finanční instituci um, vytvořeny, tak mezi komisí a parlamentem um, není rozpor, jsou na jedné linii. Parlament ten návrh komise modifikoval v prvním čtení a odhlasoval s více než 80%. Ovšem rada to zablokovala také proto, a to je základní věc, eh, eh, jak stabilní to bude, kolik eh, tam bude a jak rychle by se to mělo vytvořit. Když trojka tady prezentuje perspektivy pro bank, bankovní unii a tak dále, tak bychom chtěli jasné slovo směrem k radě, co se týče legislativy na zajištění vkladů, co se týče výše e, fondů, které by tam byly, které by na, na jednotlivých státech měly být vytvořeny a jak bychom měli dospět k stabilitě. Děkuji. Ustedes y con el comisario de la necesidad del supervisor único. De... Otázka je na pana Asmusenu souhlas eh, s tím v tom, že je potřeba jednotný, jednotný dohled a jednotný mechanismus a musíme pracovat na fiskální konsolidaci a reformách. Ale dokud finanční trhy budou fragmentované, tak eh, nic z toho nebude mít žádný efekt. A proto, aby se úvěry dostávaly malým podnikům a eh, občanům. Mm, pane Smusen, my s vámi souhlasíme, mm, ale musíme si být vědomi toho, že to, co se stalo na Kypru, je špatné, mm, co se týče důvěry a obnova živení je ještě obtížnější. Klesající úrokové sazby, to je dobrá zpráva, samozřejmě, ale já mám pochybnosti, o dopadu na reálnou ekonomiku, protože trhy jsou fragmentované. Myslím, že to, co se stalo na Kypru, je nebo stále e, přispívá k tomu, že trhy jsou ještě více fragmentované. Má Evropská centrální banka nějaký konkrétní plán toto zvrátit? E, a zajistit tok úvěru pro malé a střední podniky? Vzhledem k tomu, že jste tady, dovolte, abych vás požádal, abyste se vyjádřil k zprávám v německém textu, tisku, kde se hovoří o eh, úvěrech eh, jeho evropským zemí. Můžete tedy na to odpovědět? A mm, později eh, druhá otázka na pana Smusena. Děkuji. No, takže to byly dvě otázky ehm, na ECB a Jirk asi na ně bude reagovat. Co se týče komentáře pana Simona, souhlasím s vámi, že musíme ehm, pokročit dál směrem k bankovní unii, dokončit to. Ehm, tady komise a parlament souhlasí spolu. Pan Vanier, můj kolega, pracuje na mm, jednotném mechanismu řešení problému bank. Návrh bude k dispozici ještě před letní pauzou. Po té, po důkladné přípravě, přijdeme s návrhem eh, programu garantování vkladů, to je spíše e, se bude týkat budoucnosti, ne okamžité blízké budoucnosti. Nicméně bude to důležité pro celkovou bankovní unii, protože jedna lekce z USA, že legislativa z roku 34 týkající se právě tohoto byla zásadní pro garance vkladů a e, zabránění bankovních krizích a my potřebujeme také, aby centrální banka byla jaksi mm, takovým tím poskytovatelem úvěru poslední záchrany, aby nedošlo k, bankovní, opakování bankovní krize. E, další otázky se týkaly spíše pana Smusena, ale já jsem chtěl říci, že je skutečně důležité, aby probíhala tato otevřená výměna názorů, abychom mm, pokračovali dál společně, poučili se z eh, nedávných zkušeností a vyvodili z toho závěry, jak tedy zlepšit ekonomické řízení eurozóny. Děkuji. Děkuji, pane komiseři. Pane Musen, máte slovo. Nejprve k otázce pana Simona. Jsem si vědom eh, pokračující diskuse o návrhu komise, který je teď na stole už určitou dobu. Byl jsem tedy svědkem řady diskusí v radě a my jsme vždy to podporovali z naší strany, že tento prvek týkající se garance vkladu by měl být finalizován co nejdříve a pak budeme pokračovat, jak řekl Oli Ren, eh, to je dlouhodobější věc, jednotný program garantování vkladů jako prvek bankovní unie a my chceme, aby existovaly všechny prvky bankovní unie. Je jisté, že garanto, program garantování vkladů má nejdelší časový horizont, na to bychom neměli zapomínat. Co se týče otázek paní předsedkyně. Je pravda, že finanční trhy jsou stále fragmentované v eurozóně a to samozřejmě omezuje naši měnovou politiku a její šíření pomocí nástrojů, standardních nástrojů, jako jsou úrokové sazby, ale od um, loňského roku tato fragmentace se trošku snížila. Stále existuje, stále je znepokojivá, ale eh, řada kroků podniknutých členskými státy, evropskými institucemi ECB umožnili, že tato fragmentace se trošku zmenšila. Lze to měřit například v takzvaném, podle takzvaných um, rovnováhy cíle dvě. To je míra nebo měřítko fragmentace finančních trhů, především nefungování mezibankovních trhů v částech eurozóny. Když se podíváte na tyto bilance cíle 2 a uh, od minulého srpna klesají o 25 zhruba, takže jsme tedy daleko od normálu, ale došlo k určitému zlepšení. Některé věci můžeme dělat e, proti této fragmentaci, ale většinou závisí na jednotlivých vládách, tedy jak obnovit důvěru investorů, spotřebitelů v eh, zdraví rozvah eh, bank takzvané nestandardní opatření, které ECB použila v posledních letech od uh, Fixed Term Allotment, LTO, OMT, eh, ten nejznámější nástroj, který jsme aplikovali, tyto nestandardní opatření mají platit pro ty části, kde Eh, které, kde je, jsou, je to narušené z důsledku fragmentace. Jsou to nástroje, eh, které jsou velice sporné v částech Unie, ale je správné, aby monetární měnová politika eh, vlastně dosáhla až na občany a firmy b v podmínkách této fragmentace, když se podíváte na článek Die Welt je součástí naší práce, že posuzujeme mm, možnosti podpory malým podnikům, uvěrování malých podniků, jsme otevřeni či všemu, co můžeme udělat v rámci našeho mandátu a to se týká i toho, jak může trh eh, asset-backed securities Eh, především úvěry malým podnikům, jak je tedy oživit v Evropě, tedy eh, tyto typy cených papírů, asset backed. Eh, to je všechno součástí debaty o tom, jak uvěrovat malé střední podniky. Děkuji panu komisaři, panu Asmusenovi. Teď jsme dospěli ke konci naší rozpravy. Děkuji vám za trpělivost, děkuji tlumočníkům. Příští schůze proběhne 20. května ve Štrasburku, takže vám děkuji a to je konec eh, zasedání našeho výboru.